Diamo inizio. We start with Bove. Well, Bove. Uh, just to... Bonjour, bonjour, José Bové, comment allez-vous, nos amis José Můžeme začít? Prosím vás, posaďte se. Dobrý den, zahajuji zasedání výboru. Vítám všechny a prosím kolegy, aby se posadili. Gli interpreti mi sentono, sì. Cari colleghi, il commissario ci ha chiesto di rinviare... Drazí kolegové, Pan komisař Dalí nás požádal, aby se odložila naše společná výměna názorů o 30 minut, protože na obědě s paní Merkel. Takže pokud souhlasíte, zahájíme s prezentací návrhu zprávy pana Jose Bového o dodavatelském řetězci pro zemědělské podniky, struktuře a dopadech. Máme tedy na pořadu jednání tuto změnu, pokud s ní souhlasíte, můžeme zahájit. Bod 2. Schválení zápisu ze schůzí ve dnech 4. července, 11. až 12. července a 30. srpna 2011. Pokud do konce této schůze nebudou předloženy připomínky, bude zápis tímto schválen. Dnešní schůze bude vysílána přímo ve web streamingu. A nyní přistoupíme k bodu číslo 5, abychom dali panu komisaři dali mu čas nám dorazit a potom se vrátíme k bodu 4. Zpráva Jose Bového o dodavatelském řetězci pro zemědělské podniky, o struktuře a dopadech. Připomínám, že do 17. října 2011 do 12 hodin můžete předkládat eh, pozměňovací návrhy a 23. 11. se bude hlasovat eh, ve výboru. Vítáme zástupce komise a i hned dávám slovo panu místopředsedovi Bovému. Je to na tobě, Žuze. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já nebudu hovořit příliš dlouho, protože to není ten správný okamžik, je to teprve představení takový úvod. Je to zpráva, která je podle mého názoru zajímavá a která vlastně následuje po pracích, které již byly vypracovány v našem výboru a které byly odhlasovány v parlamentu. Je to také v souvislosti s usnesením o potravinách a přírodních zdrojích, usnesení ke zprávě, kterou jsem vypracoval a také zprávě o dalších eh, zemědělských záležitostech. Eh, a buď parlament anebo komise v roce 2008 již eh, zohlednil tyto prvky a všechny tyto záležitosti vlastně ukazují, že proto, abychom umožnili takové zemědělství, které by mohlo umožnit důstojné příjmy zemědělcům a zároveň zajistilo trvale udržitelné zemědělství, je potřeba, abychom se zaobírali problematikou vstupu. Víte velice dobře, stejně tak jako já, že situace volatility cen snižuje příjmy zemědělců, ve velké míře a také výrobní náklady významně vzrostly. Nebudu tady vstupovat do detailu, jenom chci, chci říci, že dnes víme, že vstupy ceny vstupů mezi rokem 2000 a 2010 vzrostly o 40%, zatímco ceny za zemědělské výrobky klesly o 25%, což nám ukazuje, že dnes tady došlo k významnému růstu mm, cen vstupů, které jsou strašně drahé pro zemědělce. Tyto vstupy eh, jsou realizovány mm, eh, určitou koncentrací průmyslu agrochemického zejména. A protože šest takových podniků kontroluje 75 trhu. A Máme tady tři velké podniky, které kontrolují 45 trhu. A tato situace nám ukazuje, že máme skutečný problém na tomto trhu a že bude nezbytné, abychom změnili tuto situaci. Já nechci teď vstupovat do eh, hloubky problematiky, mohli bychom hovořit o vodě, mohli bychom hovořit o problému ceny půdy, ať už to stojí, ať co stojí prodej půdy, co stojí pronájem půdy, to vše jsou nesmírně důležité problémy pro zemědělce. Eh, také jsem hovořil o otázce distribuce osiva. osiva. A také jsme hovořili o krmivech pro zvířata. A tady eh, skutečně i vzrůstající ceny opět tvoří velice obtížnou situaci pro zemědělce. Máme tady určitý soubor návrhů, které jsem předložil ve zprávě. E, jistě tady teď nebudu vysvětlovat podrobně, všichni jste dostali dokument a můžete si ho prostudovat. Ale myslím si, že je potřeba pochopit, jaký by měl být náš postup. Měli bychom mít eh, soběstačnější zemědělskou výrobu a zároveň úspornější hospodaření, aby se zaručily důstojné příjmy zemědělcům. A to nás vede k návrhu nezbytnosti kontroly vstupů návrhu agronomického, který je v souvislosti s reformou společné zemědělské politiky pro střídání plodin bude potřeba pracovat také s veřejným výzkumem proto, abychom zajistili, že veškeré praktiky Eh, které mají dobré osvědčené postupy, dostaly dobrého uznání a veškerá tato práce je třeba v oblasti agronomie, eh, v oblasti ceny za pronájem půdy. Eh, v Evropě je třeba vytvořit určitý rámec a zabrzdit tu inflaci, která je v cenách za pronájem půdy. Další tady máme otázku energie. Vidíme velice dobře, že dnes i tady bude zapotřebí zastavit eh, ten neuměrný nárůst cen a je třeba využívat energetické zdroje eh, tak, eh, aby byly úspornější a je třeba také umožnit zemědělcům využívání zbytků pro výrobu energie a navrátit je do energetického koloběhu v nejrůznějších zemích. Chtěl jsem prostřednictvím této zprávy vlastně načrtnout veškeré problémy, kterým čelí zemědělci a které mají přímý dopad na jejich příjmy. Nepůjdu tedy do větších detailů. Máte tu zprávu. Myslím si, že je důležité, abychom mohli skutečně pracovat v doho ve Normálně já jsem nebyl eh, původně určeným zpravodajem, ale vzhledem k tomu, eh, že došlo ke změnám v jiné skupině, dostal jsem tuto zprávu a paní Guinness, která, jak se zdá, chtěla dělat tuto práci, Doufám, že rozpozná i své ideje v tom mém návrhu a chci jí poděkovat za důvěru, kterou mi dala a očekávám, že společně budeme moci pokračovat v naší práci. Rád bych, aby tato zpráva eh, byla předložena parlamentu. Vím, že někteří si kladou otázku, že někteří budou chtít eh, vznést otázku k ústnímu zodpovězení. Nevím, jestli je to nejlepší praktika, ale myslím si, že bychom přesto mohli dospět k jednotné pozici, která by mohla být ve spojení s návrhem společné zemědělské politiky, protože konkrétní otázky v této zprávě jsou velmi úzce spojené s tímto návrhem společné zemědělské politiky v agronomii, v lepších postupech v agronomii, které umožní snížit ceny vstupů, eh, umožnit lepší střídání při pěstování plodin a umožní lepší příjmy zemědělcům. Děkuji vám. Děkuji, Jose. A nyní zahájíme rozpravu. Dávám slovo místo předsedovi Mikuleskovi a potom Britě Reimers. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval svému kolegovi a příteli Jose Bovému za tento návrh zprávy a za jeho prezentaci. Jsou zde opravdu překvapivé prvky pro všechny, například eh, nárůst o 60 eh, u energie, o 80 u hnojiv velmi zajímavé údaje a pro většinu z nás. Otázky, na které bych se chtěl kolegy zeptat, je, zda také ve svém návrhu zprávy počítá také z náklady na elektronickou identifikaci hovězího dobytka, anebo na další náklady, které vyplývají z politiky EU na geneticky modifikované nebo tedy vylepšené rostliny. Děkuji. Děkuji. Brita Reimers a potom paní McGuinness. Děkuji. Já mám za to, že když hovoříme o náklady na vstupy, tak bychom neměli zapomínat na eh, byrokracii, respektive dokumentaci eh, vyžadovanou Evropskou unii, respektive administrativní náklady, které rovněž zatěžují zemědělce. Já se dom- mám za to, že v poslední době eh, jak si odsouváme ehm, ehm, právě ono zjednodušování byrokracie a zavádíme nové úkoly, které vedou k dalším ehm, administrativním povinnostem povinnostem zemědělce, zemědělců. A tady je teda záhodno opět uvažovat o snižování této zátěže a nikoli ji e, nafukovat. Totež e, platí pro Německo, kde právě v oblasti e, bioenergií jsme poměrně vepředu, tak díky silné podpoře bioenergií, což je žádoucí i na Evropské unii, tak máme v Německu problém tkvící v tom, že se to projevuje silně na cenách cenách, respektive za eh, cenách za pronájem a prodej eh, půdy. Eh, dále to má dopad i na výstavbu infrastruktury, na lepší rozvoj vnitřního trhu. Ztrácejí se nejenom plochy určené k infrastruktuře, infrastruktuře ale také se ztrácí takzvaná vyrovnávací plocha ze zemědělství. Snad bychom měli i na těchto nákladových faktorech něco změnit. To znamená ty vyrovnávací faktory nejenom vyrovnávací vyrovnávat plochou, ale snad uvažovat i o jiných opatřeních ve smyslu vyrovnání nebo hledat jiná řešení. A pak musíme zvážit, zdali mm, mnohými netarifními obchodními překážkami e, nepřispíváme navíc k tomu, že se zdroje e, pro zemědělce rovněž e, prodražují. Tady musíme uvažovat o tom, zdali bychom si měli i nadále dovolovat hrát svou vlastní evropskou hru, anebo spíše se přizpůsobovat světovému trhu návrhu. Děkuji. McGuinness. Děkuji, Marian McGuinness a potom paní Toja. Děkuji, eh, ráda bych poděkovala zpravodaji za jeho úvod k této zprávě a za zprávu jako takovou. Když eh, rostou ceny zemědělských komodit, tak si svět myslí, že všechno je v zemědělství dobré. A my jako výbor bychom ale měli upozornit na věci, které jsou obsaženy v této zprávě a sice, že ceny vstupů rostou pořád mnohem rychleji než ceny zemědělských produktů, které zemědělci prodávají. Možná bychom v této zprávě měli více zdůraznit energetické náklady pro zemědělce a také to, jak moc v Evropské unii závisí zemědělství na energii. Myšlenka těch cen za půdu. Já si myslím, že to bude citlivá otázka. Dívám se na odstavec 22. Líbí se mi ta myšlenka studie. Nevím, jestli naše legislativa může kontrolovat eh, cenu za pozemky. Je to spojeno s odstavcem G v úvodu zprávy, ale v každém případě cena pozemků je věc, eh, kterou bychom se měli snažit v Evropské unii řešit. Myslím si, že potřebujeme ve zprávě více zdůraznit také ceny hnojiv, a trh a to, jak trh funguje. Já jsem hledala informace v této oblasti a chápu to tak, eh, že pro zemědělce je opravdu obtížné nakupovat hnojiva. Možná bychom se měli také tedy zaměřit na tuto konkrétní otázku. Pokud jde o koncentraci dodavatelů zemědělských vstupů, tak to je ve zprávě pojednáno, ale myslím si, že bychom k tomu potřebovali důkazy o dopadu. Obecně to samozřejmě působí problémy, ale měli bychom mít nějaké důkazy o tom, zda to skutečně má negativní dopad na celou oblast nebo jen na některé specifické sektory. Pokud jde o ceny zemědělských vstupů, tak tam eh, na tom závisejí příjmy, ale také udržitelnost eh, evropského zemědělství. A samozřejmě zemědělci nebudou produkovat, pokud za to nebudou mít příjmy. A my zde musíme dostat nějakou rovnováhu mezi rostoucími cenami vstupu a také cenami komodit, které moc nerostou, jsou spíše stabilní. A myslím si, že tato zpráva by to měla zdůraznit pro všechny naše kolegy v parlamentu. A to byla vyšlenka, na které byla tato zpráva založena, pokud je o agronomii a nejlepší postupy. Člověk by doufal, že členské státy v rámci svého vlastního území budou mít eh, dostatek eh, školení a výzkumu, aby mohli poskytovat eh, rady a poradenství v oblastech nejlepších postupů. My už jsme se o tom dříve zmiňovali, možná by se tato zpráva na to mohla více zaměřit. Nejsem si jistá, zda bychom měli říkat takhle natvrdo zemědělcům, jaké plodiny mají pěstovat. Já myslím, že by měli rozhodovat sami na základě své zkušenosti. Měli by se rozhodnout, co budou pěstovat a na jakém místě. Musíme si dát pozor, aby Evropa nevnucovala zemědělcům střídání plodin, protože to je podle mého názoru příliš velké vměšování. Ale když hovoříme se zemědělci jako s jednotlivci a obchodníky, dělá jim opravdu velkou starost růst cen vstupu. Chtěla bych upozornit na odstavec 4, který hovoří o návrhu na antitrustovou legislativu. Musíme uznat, že komise v minulosti, minulý rok, našla některé nebo identifikovala některé podniky v zemědělsko-potravinářském sektoru, které byly zapojeny do cenových kartelů. Takže já si myslím, že v současné době máme dostatečnou legislativu, ale problém může spočívat v tom, že třeba není možno plně doložit a poskytnout důkazy, že tyto podniky jednají způsobem, který je proti volné soutěži. Záleží na tom, jaký jazyk budeme používat. V každém případě si myslím, že zpravodaj to vzal za správný konec a velmi se těším na debatu. Děkuji, Marian. A slovo má pan Stojanov a potom Kapula Santos. Děkuji, pane předsedo. Mám za to, že je velmi důležité, že se náš výbor věnuje této otázce a jsem velice rád, že právě pan Bové se chopil této zprávy a nikdo jiný. Myslím, že je tím nejvhodnějším kandidátem pro tuto práci. Rád bych navázal na některé argumenty, které zde již zazněly z úst mých kolegů problémy, jimž eh, zemědělství v Evropské unii nyní čelí, Eh, do značné míry vyplývají z toho, eh, co jsme dělali v minulosti, jak uvedl předřečník. Nárůst cen eh, výroby a byly již mnohokrát debatovány v tomto výboru, ale my nyní máme ještě přísnější požadavky na výrobu. Šest let jsem působil jako pozorovatel a pak jsem se stal plnoprávným členem tohoto výboru ale eh, domnívám se, že zemědělství trví, trpí nejvíc, protože, zem, protože eh, legislativa byla nejpřísnější k zemědělství, nikoli k jiným sektorům. A tyto požadavky přináší sebou vysoké náklady a administrativní zátěž, která již byla rovněž zmíněna, narůstá zemědělci, a nechci je marginalizovat, potřebují více informací, více osvěty a vysvětlení, ale toho se jim nedostává. A další eh, důležitá věc je eh, problematika monopolu, který existuje eh, v oblasti vstupu. Bulharsko je tradičně zemědělskou zemí. V minulosti eh, jsme byli soběstační ehm, zemědělské eh, produkci. To vše vzalo za své, protože jsme se stali členy Evropské unie. Platí to do jisté míry. Například různé chemikálie, které se v minulosti používaly v zemědělství v Bulharsku minulosti jsme měli velké podniky, které je vyráběly, ale Evropská komise a i jiní na nás tlačili, abychom eh, vlastně převedli tyto velké podniky do soukromých eh, rukou. A nyní máme na trhu monopol, pan Bové to již zmínil, protože Byly to původně menší podniky, samozřejmě na poměry Evropské unie malé, ale velmi důležité pro bulharské zemědělce, byly zničeny. A já se domnívám, že byly záměrně, schválně zničeny pod vlivem e, o něch monopolů, které zde již byly zmíněny. Takže vznikly takto monopoly a mm, s nimi také kartelové dohody. A e, totež se týká zemědělských institucí, které v minulosti vyvíjely například různé druhy nových osiv nebo mm, e, mm, prováděly genetický výzkum v oblasti chovu zvířat. To vše bylo zničeno v průběhu e, integrace Bulharska do Evropské unie. Financování eh, těchto zemědělských výzkumných ústavů se eh, snižuje a tyto ústavy již mm, přestávají vyvíjet nové produkty. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie a takzvanou zelenou energii, tak nesouhlasím s tím, co zde zaznělo. Právě proto diskutujeme o vysokých nákladech energie. Já vím, že zelená energie je pro nás prioritní, ale domnívám se, že vysoká produkce eh, takzvané zelené energie vede k nárůstu cenám eh, na úkor spotřebitelů, což má přímý dopad eh, na mm, energeticky náročné sektory, jakým je i zemědělství. Takže eh, než řekneme, že je nutno je podporovat, musíme o tom popřemýšlet. Obnovitelné zdroje energie, myslím, eh, používají zemědělskou půdu a tím se snižuje eh, zemědělská výroba. A v neposlední řadě se to týká i pronájmu půdy. My máme v Bulharsku nyní zákon o tom, a eh, ten klade velmi nevýhodné podmínky na osoby, které pronajímají půdu. Musíte uzavřít smlouvu na minimálně čtyři roky anebo na eh, dobu neurčitou ve srovnání s tím, když máte byt, tak eh, eh, musíte uzavřít smlouvu na dobu omezenou či určitou, ale když pronajímáte půdu, tak to můžete eh, udělat na doživotí, což může vést k podvodům. Já se domnívám, že takováto ustanovení by měla být prověřena, protože může takto, mohou takto vznikat eh, farmy velké plochy, velkých ploch a eh, zemědělci pak mohou profitovat z pladeb Evropské unie a to hm, zase vytváří překážky pro um, přijímání fondu Evropské unie. Děkuji. Děkuji, slovo má Kapula Santos a potom George Lyon senhor Presidente. Eh, eu gostaria de intervir em meu nome e também do nosso relator Sombra. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych hovořil ve jménu stínového zpravodaje pana Spirose Danielese, který bohužel dnes nemůže být zde s námi. Uh, rád bych poblahopřál panu zpravodajovi, jsme velice spokojeni s jeho vynikající prací nad tímto nesmírně významným tématem. Zejména v, této posled, v tomto posledním desetiletí nesmírně vzrostly náklady za vstupy. Eh, o mnoho procent vzrostly ceny za hnojiva i za zemědělské stroje ceny eh, se zvyšují a jsme konfrontováni skutečně s nesmírně závažnými problémy v oblasti zemědělství. Zdá se nám, že váš přístup k tématu je nesmírně vyvážený, protože pokrývá skutečně veškeré aspekty a proto my vám srdečně gratulujeme k této práci, když se samozřejmě pokusíme ji vylepšit našimi pozměňovacími návrhy, abychom přispěli k živé debatě, kterou jistě budeme udržovat i co do společné zemědělské politiky. Vy hodně hovoříte o vodě, ale já bych rád připomenul, že návrhy, které známe, které předložila komise, jsou návrhy, Eh, které jsme již obdrželi a máme tady balíček pro oblast venkovského rozvoje a pro a z možnosti podporo, podpory ze strany fondu jsou vyloučeny určité oblasti, které jsou nesmírně důležité pro zavlažování. Ku příkladu včera v Portugalsku jsme měli teploty 36 stupňů. To znamená, pláže byly prostě plné, stejně jako ve vrcholné sezóně v srpnu. Ano, máme tady klimatické změny a jižní státy bez zavlažovacích systémů nemohou mít konkurenceschopné zemědělství. A to je aspekt, který je třeba zohlednit a je třeba to vylepšit ve vaší práci. Ale jinak obecně řečeno, vaše práce nás nesmírně uspokojila. Dovolte, abych vám ještě jednou poblahopřela poděkovala za vyrovnanou práci. Lion, po... Děkuji, Luizi. George Lyon a potom pan Agňo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál Josebovému k jeho zprávě. Myslím si, že je to pro nás dobrá platforma, na které můžeme stavět. Nesouhlasím úplně se vším, co je tam řečeno. Ale myslím, že můžeme dospět ke společnému porozumění. Myslím, že tam zdůrazňuje skutečné problémy, kteří, kterým zemědělci čelí protože jsou utiskováni na straně dodávky několika málo nadnárodními firmami a zase naopak na straně prodeje jsou utlačováni několika málo velkými distributory. A oni musí mít sílu k tomu, aby mohli bojovat proti těmto nadnárodním společnostem, které jim na jedné straně dodávají vstupy a na druhé straně nakupují jejich produkci. Musíme najít způsob, jak posílit roli zemědělců. Myslím si, že jednou cestou jsou družstva, aby vznikly jednotky, které budou rovnocenným partnerem jak dodavatelům, tak těm nadnárodním společnostem, které odkupují zemědělskou produkci. Dvě otázky, dvě konkrétní otázky, které bych se rád dotknul. Samozřejmě, cena krmiva pro zvířata, pro hovězí dobytek, ovce a tak dále – Komise se snaží ovlivnit cenu dovážené soji, to je cena, která má dopad eh, opravdu na celou zemědělskou produkci. Myslím si, že by bylo důležité tedy snížit tuto cenu soji, ale myslím si, že bychom měli být trochu tvrdší v článku 4, kde hovoříte už o tom také hovořila Merit ve svém příspěvku. Hovoříte o průmyslu, který vyrábí hnojiva. Jedna z velkých frustrací při nákupu hnojiv i prostřednictvím družstev spočívá v tom, že v podstatě zde stojí jen jeden velký dodavatel hnojiv v celé Evropě a už vám dodávají směsi, a to i přesto, že na úrovni Spojeného království i Evropské unie jsme se snažili na to upozornit úřady pro ochranu hospodářské soutěže, tak se vůbec nic nestalo. Jak je možné, že zemědělské družstvo, které dostali které tedy žádali o hnojiva a chtěli vědět, jaká bude cena, dostali zamítavou odpověď od dvou nebo tří dodavatelů a byli odkázáni pouze na tu jednu velkou společnost. Já si myslím, že bychom se to měli pokusit prošetřit a zjistit, kde je jádro problému, protože právě ceny za hnojiva jsou jedny z nejvyšších u vstupu a těch dodávek není dost. Proč? Protože toho nebylo vybudováno nebo tedy vyprodukováno schválně dost, abychom si zajistili na trhu dostatečnou poptávku. Já žádám úřady na ochranu hospodářské soutěže, aby využili pravomoci, které mají a prošetřili situaci. Děkuji, pan Agňo a potom Michel Dante. Děkuji vám. Jose, pravděpodobně víte, že vám nebudu blahopřát, ale budu zdvořilý. Eh, jsem znepokojen eh, tím, co říkáte o osivech. Je velmi eh, zjednodušené říci zemědělcům a mm, komisi, že mm, mm, mají mít bezpečná farmářská osiva. My všichni víme, že jediný příjem těchto pěstitelů je právě, jsou právě takzvané tantiemy. A možná, že Někteří eh, z nich na to čekají už 15 let, nevím eh, a nemyslím si, že je zodpovědné takto mluvit za předpokladu, že skutečně eh, žijete, že by neměly být poplatky za, tyto, za tato bezpečná osiva. Co se stane je, že tyto nové odrůdy vyschnou, protože pěstitele nebudou mít příjem na to, aby pokračovali. Pokud je o vaše řešení, vy využíváte slov vyzvat komisi, aby nám pomohla snížit náklady. Když se já podívám na svou farmu, tak vím, že komise mi nikdo ne, nikdy nepomůže, abych eh, dokázal snížit eh, náklady. Eh, používám své vlastní poradce. To jsou lidé, kteří mi pomáhají snížit nákladu. Co udělala pro mě komise? Zavádí nejrůznější velmi přísná pravidla. Já musím, abych se tomu vyrovnal, budovat například nové zemědělské budovy, aby zvířectvo, které chovám, například nebylo vystaveno zimě a tak dále. A samozřejmě díváte se asi na mě, že Vím, že je to obtížné mi naslouchat. Komise například zavádí eh, to opakované testování pesticidů a eh, tak dále, ale zemědělci si nemohou všechno toto dovolit a eh, tím pádem ztrácejí svůj biznis a přicházejí o podíly na trhu. Prosím, snažme se, aby, komise, aby se komise do toho nepletla. To musíme vyřešit my jako sektor. Děkuji. Poi Jim Nicholson. Děkuji Michel Dantan a potom Jim Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval panu zpravodajovi za připravený a předložený dokument. Již bylo řečeno, že je to dobrá báze pro naší práci. Eh, můžeme mm, s ní eh, souhlasit, ale jistě to vyvolá také velice hlubokou diskusi. Eh, rád bych připomněl, že pakliže evropské zemědělství chce dělat takovou, bude pokračovat v té produktivitě, a jakou dosáhla, bylo to proto, že zemědělci ne každý den užívali využívali pobídek nejsprávnějším způsobem. Ale již bylo řečeno, euh, productrice Máme tady jeden bod, který ještě nebyl připomenut ve vaší zprávě a myslím si, že ten by tam měl zaznít. Domnívám se, že zemědělci jsou stále více konfrontováni s tím, že to je vlastně stále stejný kapitál, Eh, z podniků, kteří jsou dodavateli vstupů a kteří nakupují také produkty hm, vyprodukované v zemědělství. A marže zemědělců je vlastně definována jinými. Směrnice týkající se konkurenceschopnosti doporučuje zemědělcům, aby se združovali do větších struktur, než jsou eh, družstva například v oblasti pěstitelů ovoce a zeleniny, ale mohli bychom si položit otázku, eh, zda je to v souladu s právem hospodářské soutěže Eh, protože práce, která nás čeká v souvislosti s reformou společenské, společné zemědělské politiky, je právě tady. Děkuji a mezi tím přivítáme pana komisaře Johna Dalího, ale vzhledem k tomu, že máme ještě tři řečníky, už jen tři řečníky, tak bych to rád dokončil. Nejdříve tedy Jim Nicholson a potom paní Paulsen. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také chtěl poděkovat Josemu za podporu. Já určitě nemohu souhlasit se vším, eh, co je tam uvedeno, ale respektuji eh, zprávu, protože vlastně nás podněcuje k přemýšlení a je otevřena diskusi. To vítám. A zpráva také zdůrazňuje to, co všichni víme, a to je otázka eh, hnojiv a eh, krmiva a eh, také pohonných hmot a to je velmi důležité, protože jde o náklady. Ti, ti malí si toho mohou dovolit stále méně. A také drůbež čelí různým výzvám. Chov drůbeže je odvislý od dováženého krmiva já bych eh, eh, samozřejmě eh, byl rád, kdyby geneticky modifikované organismy byly dováženy do Evropy, tím by se snižovaly náklady, ale to se určitě nestane už zítra, ale byl bych tomu rád jsem eh, srozuměn s tím, s většinou toho, co zde zaznělo. A také se domnívám, že mm, se musíme zamýšlet nad tím, z čeho pramení byrokracie. Eh, zdá se ale, že se ta byrokracie stále zvětšuje a rozšiřuje a eh, je to něco, co zatěžuje mm, venkov, venkovská společenství, která tím trpí zachází to už příliš eh, daleko. Pananiu se eh, odvolával na eh, něco z toho a něco dokonce identifikoval a má pravdu. Jsou zde věci, které můžeme zlepšit. Také se tady hovořilo o takzvaném land society. Land is worth what some o půdě, eh, o půdě a eh, eh, náklady, o nákladech na pronájem nebo prodej půdy. Samozřejmě za půdu se musí platit. platit. Máme tady různé spekulanty, kteří skupují půdu a staví, budují na ní, ale to se postupně ztrácí. Když se podíváte na Evropu severu, jihu, tak tady víme, vidíme různé eh, druhy eh, půdy nebo pozemku ale faktem je, že pozemku nebo půdy nepřibývá, naopak se zmenšuje eh, eh, rok za rokem. Je stále méně zemědělské půdy k dispozici a o tom musíme přemýšlet. Eh, musíme zaprvé být opatrní a dobře půdu využívat a za druhé musíme zajistit, že ji budeme využívat moudře. Tolik, pane předsedo, mé názory a těším se na další diskusi. Jim. E Děkuji, Jime. Ještě tady máme paní Rans Garcia a potom, jestli Albert tomu chce něco dá, dodat, nechce. Takže Rans Garcia a potom Jose. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že musíme vždy tedy poblahopřát panu Bovému za to úsilí, které vynaložil. Mezi těmi údaji, které uvádí, nás samozřejmě překvapuje vzrůst cen za hnojiva o 80%. A pokud my zde v parlamentu, v našich politických rozhodnutích se máme na něco zaměřit, když tolik omezujeme produkty, které můžeme používat, tak někdy usnadňujeme chemickému průmyslu větší zisky. Protože ne vždycky to vědecky odůvodníme a především se tváříme jako, že nic, když v takových oblastech, jako například ve Středomoří, nutíme naše producenty, aby platili obrovské ceny za chemické produkty, zatímco na druhé straně Středozemního moře, na druhém břehu, nikoho nenutíme, aby používal tyto fitosanitární přípravky. A proto já se dělám velké starosti o to, že rentabilita se snížila o více než 15 u zemědělské produkce. A to jenom kvůli rozhodnutím, která jsme přijali možná příliš rychle a určitě nespravedlivě, protože to není stejné rozhodnutí, které by platilo pro všechny. Eh, žádáte, aby zde eh, vznikl orgán, který by dohlížel nad eh, cenami. My jsme to žádali také u potravinářského průmyslu, takovou observatoř, která by pozorovala, sledovala ceny. Já se samozřejmě postavím za vás, protože my určitě budeme chtít větší transparentnost. Hovoříte také o postupech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, s tím také plně souhlasíme. Já jsem v běžném životě poradkyní pro životní prostředí, takže je mi to jasné, ale nevidím už tak úplně jasně ten rozdíl, který vy tam děláte a říkáte, že je důležité, aby ceny obnovitelných zdrojů energií nevstupovaly eh, do eh, konkurence se zemědělskými produkty. To mi není tak jasné. A potom je zde také rozpor, podle mě, že na jedné straně chcete, aby se zvyšovaly požadavky na ochranu životního prostředí a zároveň se snižovaly ceny vstupu. Já si myslím, že naopak, když se budeme snažit více chránit životní prostředí, tak ještě porostou ceny vstupu, protože nikde nevidím, v tom návrhu změny společné zemědělské politiky více peněz na ozelenění. Vidím tam jenom nárůst o 11%. Takže pokud budeme velmi nároční a pokud budeme zvyšovat požadavky na ochranu životního prostředí, které budeme klást na zemědělce, tak to povede k tomu, že budou muset nést ještě další náklady a tím pádem jim ještě více klesnou zisky. Pokud je o osiva, Eh, já jsem tam chtěla číst mezi řádky, že hovoříte také o geneticky pozměněných organismech, eh, což já jako Španělka rozhodně nemohu odsouhlasit. Děkuji. Výborně. Děkuji paní Aranz Garcia. se, jestli k tomu chceš ještě něco dodat na závěr, pokud ne, tak okamžitě se vrátíme k bodu čtyři, vzhledem k tomu, že už máme mezi námi pana Dalího. Jen jedna minuta. Pouze minutku, abych poděkoval všem kolegům, eh, kteří přispěli svým názorem. Zaznělo tady mnohé, možná něco na adresu paní Reimer, to také pro další kolegy, kteří hovořili co... o ceně za půdu Protože když se podíváme na cenu bioplynu, eh, například v Německu, dnes se dostáváme na cenu na hektar 2000 euro, což je samozřejmě neúnosné. Eh, to znamená, tady dnes máme tedy skutečně mm, eh, zařízení, která vyrábí bioplyn a měly by se vrátit k výrobě potravin a potravinářských a zemědělských výrobků. Jinak zaznělo tady celá řada věcí. Uvidíme, jak je budeme moci zaintegrovat, jak budeme moci postupovat. Hovořilo se o agronomii, o střídání plodin a střídání plodin to už je obsaženo ve zprávě pana Dese, ve zprávě Evropského parlamentu, kde je naprosto jasně popsáno, jak zemědělské podniky mají se orientovat v současné době, aby omezili cenu za vstupy. Ne jenom tak čistě z potěšení omezovat, ale proto, že eh, jinak tady dochází k ukládání eh, dusíku do půdy. Já nechci tady jít dál, protože je třeba diskutovat o celé řadě záležitostí. Dovolte, abych poděkoval, abych poděkoval i eh, kolegovi z Británie za jeho sympatický příspěvek. Bene, grazie José, allora ti faccio... Děkuji, Jose. Takže ti přejeme hodně štěstí a pevné nervy při pokračování v této práci. A nyní přistoupíme k bodu 4. Znovu zde vítám pana komisaře Johna Dalího, který je zodpovědný za zdraví a ochranu spotřebitele, který nám představí situaci ohledně uplatňování směrnice z roku 9974 EC, která stanoví minimální normy pro ochranu nosnic. Jak víte, tato směrnice zakazuje chov nosnic v těch e, konvenčních e, starých klecích od prvního první příštího roku, od prvního první tedy 2012. Připomínám vám e, usnesení parlamentu z 13. 12. 2010, kde Evropský parlament si dělá starosti o to, kolik členských států produkujících vejce nestihne tento termín 1.1.2012 dodržet. Komisař nás bude také informovat o tom, jak bychom měli reagovat na rozsudek Evropského soudního dvora o pilu, který obsahuje stopy geneticky modifikovaných organismů v medu. Děkuji a dávám vám hned slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážení členové tohoto výboru, dnes ráno, nebo tedy dnes se chci zaměřit na dva velmi důležité body, které jsou v zájmu tohoto výboru. Za prvé, dobré životní podmínky nosnic a za druhé, otázka pilu, který nese stopy GMO v medu. Chybí jen pár měsíců do 1. ledna 2012, kdy by měl začít platit zákaz chovu nosnic v klecích, na kterém jsme se dohodli už v roce 1999. V uplynulých letech komise využila všech příležitostí, aby připomněla členským státům, jaké zodpovědnosti mají, pokud jde o implementaci této legislativy. V prosinci 2010 Evropský parlament přijal usnesení, které podporuje implementaci tohoto zákazu bezodkladně a vyzývá komisi, aby začala jednat v zájmu zajištění souladu s touto legislativou. V lednu tohoto roku komise uspořádala setkání různých zainteresovaných stran, aby se prostudovaly různé možnosti, jak uplatnit tento zákaz všude v Evropské unii. Aby bylo možno zajistit eh, a provést plné hodnocení stavu implementace tohoto zákazu, jsem v únoru požádal členské státy, aby poslali komise, komisi do 1. dubna tohoto roku údaje o počtu nosnic ze získaných údajů to vypadá, že některé členské státy pořád ještě budou na konci tohoto roku chovat eh, určitý počet nosnic eh, v běžných klecích. Ačkoliv rozhodnutí o tomto zákazu bylo přijato už před 12 lety, situace v některých členských státech pořád ještě vypadá tak, že kompetentní orgán o této situaci neví a to je zcela nepřijatelné. Po měsících intenzivní práce jsem zde dnes znovu, abych znovu potvrdil, že komise nechce a nehodlá odložit zavedení tohoto zákazu a bude i nadále velmi rozhodná. Využije všechny své právní pravomoci v případě, kdy nebude tento zákaz dodržen. Už jsme v tom začali jednat, protože nemůžeme dovolit, aby byla podkopána důvěra spotřebitelů. Prostě 1.1.2012 musí začít platit tento zákaz. Komise chce přerozdělit eh, omezené zdroje svých inspekčních, služeb, aby z této otázky se stala priorita. Proto od 1.1.2012 experti komise začnou eh, navštěvovat eh, určité členské státy. Na základě výsledku těchto auditů Nebude komise váhat a zahájí okamžitě řízení o porušení povinnosti, pokud nebude tento zákaz od 1.1.2012 dodržován. Tento měsíc na radě znovu připomenu členským státům, jaká je jejich zodpovědnost a budu silně apelovat na všechny ministry, aby z toho udělali svou vlastní osobní prioritu, aby se zavázali, že udělají vše proto, aby co nejdříve začal platit eh, i v praxi tento zákaz chovu nosnic v klecích. Pokud jde o otázky stop eh, GMO, geneticky modifikovaných organismů v medu. Toto je druhé téma dnešní výměny názorů. Máme zde dvě nedávné rozhodnutí Evropského soudu, která vyvolala velkou pozornost a také celou řadu otázek. První případ se týká medu. Soud 6. září rozhodnul, že i malé stopy pilu z geneticky modifikovaných rostlin vyžadují předběžnou autorizaci a také označování. Komise teď velmi pozorně studuje dopady tohoto rozsudku, protože to má dopad na dvou různých úrovních. Za prvé, výroba medu v Evropské unii je tímto zasažena a za druhé se to týká také dovozu medu ze třetích zemí. Na úrovni EU nás nejvíce trápí to, že zde máme různé pokusy na pěstování GMO na území členských států. Praktické otázky také se týkají toho, jak bychom měli uplatňovat tento rozsudek, eh, pokud jde o kontrolu medu v členských státech. Komise studovala tyto technické aspekty 22. září a hovořila se zainteresovanými stranami, organizacemi zemědělců, včelaři, a potravinářským průmyslem v uplynulých týdnech. I nadále budeme tuto záležitost zkoumat eh, také ve spolupráci se společným výzkumným střediskem, eh, které tuto otázku analyzuje. Já doufám, že všechny členské státy a zainteresované strany budou jednat koordinovaně. Nechceme pozbudit iniciativy na nějaké státní či místní úrovni. Pokud jde o dovoz, téměř 50 medu, který je spotřebováván v Evropské unii, je dovážen z třetích zemí, jako je Argentina, Brazílie nebo Čína. A tam geneticky modifikované plodiny, které někdy nejsou autorizovány v Evropské unii, jsou pěstovány ve velkém množství. 20. 8. září jsme se setkali jako zástupci komise se zástupci třetích zemí, abychom studovali dopady tohoto rozsudku. Řešíme určité regulační aspekty, abychom zajistili uplatňování tohoto rozsudku. Týká se to především současné autorizace eh, pro kukuřici. Ta se zaměřuje eh, na používání v potravinářském průmyslu, které ovšem neobsahuje pil. Chceme tuto mezeru překonat, chceme mít autorizaci, která bude pokrývat všechno využití v potravinářství. MON 810 už je více než 10 let povolena. EFSA si myslí, že tato plodina je pro toto potravinářské použití v pořádku. Komise požádala že EFSA by se měla vyjádřit eh, k bezpečnosti pilu z MON 810. Soud rozhodnul, že v případech, jako je tento, kde komise zatím ještě nerozhodla v procesu komitologie, jsou národní soudy kompetentní k tomu, aby posoudili zákonnost těchto opatření. Francouzský conseil d'État teď musí přijmout závěry, pokud jde o zákonnost tohoto zákazu. Komise velmi pozorně prozkoumá dopady tohoto rozsudku na francouzská a jiná opatření týkající se zákazu pěstování GMO. Já bych rád připomněl, že komise v červenci 2010 předložila legislativní návrh o pěstování GMO. Týká se to Týká se to členských států, které by měly mít větší flexibilitu ohledně možnosti pěstovat či nepěstovat GMO na svém území za jiným než vědeckým účelem. Na závěr bych rád řekl, že vítáme práci parlamentu na tomto návrhu po prvním čtení v parlamentu z 5.7. Doufáme, že Rada se velmi brzy shodne na společném stanovisku. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Děkuji, pane komisaři Dali, děkujeme vám za uvedení těchto dvou témat a nyní zahájíme velmi intenzivní debatu. Vidím, že jsou zde prakticky všichni poslanci, kteří jsou v sále a ti se přihlásili o slovo. Takže vás prosím, abyste byli struční, protože komisař potom bude muset odejít, bude nás muset opustit. Jako první Elizabeth Jagle, prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři budu se snažit um, o stručnost, i když by se k tomuto tématu uh, dalo říct mnohé. Ochrana lesní, uh, nocnic, vy jste to sformuloval uh, velice hezky. Myslím, že musíme um, přemýšlet také o ekonomických um, hlediscích. Já přicházím z Německa, jak víme, Německo je exportní zemí, ale v tomto ohledu, pokud je teda o eh, eh, vejce, jsme eh, zemí dovozu. Samozřejmě, že nadále produkujeme vejce i v klecích, ale je a je důležité, že eh, spotřebitelé eh, kupují vejce. Spotřebitelé i ochránci na nás naléhají, říkají to a to je nutno dodržovat. Realita je obtížná, jak víme. Pane komisaři, vy jste hovořil o určitém počtu podniků, které mají a používají klece. Já bych eh, řekla, že se jedná o určitý počet členských zemí, které si nesplnily úkoly. Jak říkáte, od roku 99 je to jasné téma, jasná zadání a já bych řekla, že apely už nestačí, musíme jasně eh, říci, o co jde. To bych si od vás velice přála v zájmu těch členských států, které to dodržují a samozřejmě i v zájmu eh, zvířat a spotřebitelů. Pokud jde o med, řekl jste to správně, není to snadné téma. Eh, značení možná také nebude dostačujícím opatřením, potřebujeme mnohem více vědeckých studií, pokud jde o koexistenci a nakládání nakládání s geneticky pozměněnými organismy. Tady bych eh, si přála skutečně velmi konkrétní vědecké studie a jasné výpovědi. A pak ještě jednu prozbu, eh, řečeno jednou větou, je to problematika dioxinu v oblasti eh, potravin v Evropské unii. Co bychom mohli my, vy v tomto ohledu učinit, abychom vyzvali všechny členské státy, aby přijímali jasná i transparentní pravidla. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, Elizabeto. A nyní pan Delange, poté pan Bo also. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já Ehm, asi nejsem vůbec vhodná osoba eh, na ehm, komisařku. Dnes ráno jsem uvažovala o tom, co bych dělala, kdybych ehm, byla eh, komisařem Dalim a zdali bych měla odvahu vstoupit do jámy Lvovy, do Evropského parlamentu, eh, který již v srpnu 2010 a v září 2010 se zeptal svých služeb, co budeme dělat a odpověď byla neuspokojivá. Pak jsme iniciovali usnesení, o kterém jste hovořili v září 2010. Můj závěr Sýrie. Kdybych já byla komisařkou, tak bych vstoupila do této jámy Lvovy pouze, kdybych měla něco nového k oznámení a kdybych neměla nic, eh, co říci, pouze to, co eh, jsme už slyšeli, tak bych se sem neodvážila. Eh, jediné, co, komise, co od komise chceme slyšet, jsou konkrétní akce. Opět jsme tady slyšeli silná slova o řízení pro porušení pravidel, ale se vším respektem začít s audity debaty v roce 2012 znamená, že pokud budeme mít štěstí, e, vašimi slovy, se to podaří do konce roku 2012 zahájit. A pak zahájení řízení pro e, porušení pravidel proti jakémukoliv členskému státu, to bude trvat e, leta. Hovořím o, například o roku 2014. To znamená, že když se dotknete členského státu, to ještě neznamená, že dopadnete konkrétního produkt, producenta producenta eh, nebo výrobce, který eh, porušuje pravidla. To potrvá další eh, roky. Takže promiňte, když nejsem velice nadšená vašimi slovy o zahájení řízení pro porušení pravidel. Jediný závěr, že ti výrobci, kteří ještě nedodržují pravidla, ehm, se ocitnou v debaklu. To znamená, že si budou moci ale klidně oddechnout zatím, protože Komise eh, nám dá ještě další tři až čtyři roky na implementaci. Vy trestáte ty, kteří již eh, provedli, již eh, splnili všechny, všechny závazky a jim jejichž náklady narostly o 8 až 13 díky tomu. Takže napříště čekejme a postupujme jako Belgie, která také nedávno rozhodla v této věci. Ehm, ehm, posunout eh, to plnění či provádění o další rok. My jsme to jasně stanovili v, ustano, v usnesení eh, a vy opět odmítáte odpovědi. My chceme jasně vědět, co budete dělat s těmito miliony vajec, které 1. Eh, ledna ještě nebudou mm, produkovány podle pravidel. Dovolíte jejich prodej, budou moci být prodávány pouze v těch příslušných členských státech, budou eh, označovány, co budete dělat s dovozy ze třetích zemí. Všechny tyto otázky v podstatě zůstávají bez odpovědi a já se domnívám, že tento výbor výbor už měl dost silných slov a žádných skutků. ordförande, och tack, Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři Dali. Nevím, eh, kdy vám poděkujeme. Možná po devíti letech uvidíme, co se uděje v praxi, protože e, toto je jeden z prvních případů, kdy legislativa Evropské unie e, byla vlastně napnuta až na doraz když budete dodržovat zákony z Bruselu e, či e, z Štrasburku, kdy to bude, anebo si můžeme dovolit je ignorovat, my se tady zabýváme nosnicemi, je to předmět debaty, ale za rok e, může vzejít další problém, a to je směrnice o prasatech a to může být, e, to má být implementováno až v roce 2013. Co se s tím stane? E, budou pak e, mít prasátka lepší život než do roku 2013, anebo budou tisíce miliony z nich žít nadále e, e, v špatných podmínkách. Musíme e, se na to podívat důkladně a nesmíme zapomínat na tento sektor a neorientovat se pouze na drůbež, nosnice a vejce. A pak máme ještě další problém. kdy eh, vznikne návrh nové strategie eh, na období 2011 až 2015. Už jsme téměř u konce roku 2011 a ještě jsme neviděli žádnou novou strategii. Děkuji. Eh, Paulson. Allora adesso... Děkuji paní Paulsen, teď Ulrike Rodus a potom pan Jár. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, musím říct, že jsem tedy poměrně rozčilena. Vy jste v podstatě tady přednesl stejnou přednášku, kterou jste měl před několika měsíci na téma vejce a kterou jste přednášel tady v Evropském parlamentu. Prostě jste to zopakoval a není v tom vůbec nic nového. Víme, že 1.1.2012 je ten zásadní den. Víme také, že 1.1.2012 miliony nelegálních vajec zaplaví trh. Zdůrazňuji nelegálních vajec, eh, protože už nebudou v souladu s naší legislativou. Hovoříte o tom, eh, že podáte mm, eh, žádost o řízení z důvodu porušení smlouvy. Ale jak tomu mám rozumět? Budou to tedy potom platit vnitrostátní vlády, nebo co? Co to tedy znamená? To bych velice ráda věděla, na to bych od vás ráda měla podrobnou odpověď. Kromě toho, kolik milionů vajec se to vlastně týká budeme od 1.1.2012 a já mám dostatečnou fantazii, abych si představila, co to znamená. Eh, máme, budeme mít tele, obrázky v televizi, kde se budou ničit miliony vajec. Jak to chcete ospravedlnit? mám pocit, že se přibližujeme k obrovskému skandálu, protože sotva budeme moci působit věrohodně vůči občanům, že jsme se tady snažili o to, abychom našli smířlivé a rozumné řešení. řešení. Tak, jak to teď probíhá, mám pocit, že vy nás vůbec neberete vážně a poté, jak mají nás brát vážně občani, budeme-li konat takto nedbale. Moje druhá otázka se týká medu. Tady teď existuje existuje nějaký rozsudek týkající se obsahu GMO v medu e, a tento případ naprosto jasně ukazuje, že tady máme koexistenci mezi e, pěsto, že nefunguje dobře poměr mezi geneticky e, pozměněnými organismy a medovou technikou. Když se, teď se ptám, připustí se pěstování geneticky eh, modifikovaných plodin, anebo budete chránit nějakým způsobem tyto rostliny? Jak chcete chránit občany před tím, aby nekonzumovali med, který obsahuje stopy GMO? Ráda bych od vás znala odpověď. Děkuji vám. Děkuji. Ulrike, nyní má slovo Jim Nicholson a potom Peter Jár. Jime. Uh, thank, thank you, chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já budu milý k panu komisaři. To je jistá změna oproti tomu, co jsme již eh, slyšeli. Eh, budu se o to snažit. Já stejně tako ostatní členové z eh, Velké Británie od čtvrtka minulého týdne až dodnes obdrželi asi 6 tisíc e-mailů do svých schránek, protože panuje velké znepokojení, pane komisaři. Já nechci opakovat to, co zde už zaznělo, ale realita je, že 1. ledna budeme mít asi 80 milionů vajec, 80 tisíc vajec a nebudeme vědět, co s nimi dělat, co se s nimi stane. To je velká otázka, protože mnoho farmářů do toho Eh, dala množství investic, aby eh, zvedla své eh, farmy, své podniky na tu úroveň, kterou po nich Evropská unie požadovala. Takže co uděláme? Co znamená, že vyšlete své lidi do zemí? Do kterých zemí? Jak je budete identifikovat? O kterých zemí se domníváte, že nebudou dodržovat nebo nedodrží ta pravidla? Měli bychom o nich vědět. A když se zaměříte na určité státy, vy jste řekl, že se na určité státy zaměříme, tak co bude obnášet eh, to eh, řízení pro porušení smlouvy? Znamená to, že budete trestat eh, ty lidi a zabráníte exportu vajec přes hranice, nejenom vejce, ale i další výrobky A e, jak pak e, budete e, nakládat s farmáři, kteří se postaví na obranu? Děkuji. Děkuji. Já bych nechtěl abyste se dnes vyčerpali a vylili veškerou svou zlost tady na komisaře Dalího a zítra byli, nebo příští týden byli milí na na Čološe, takže prosím si tu zlost nadávkujte dobře. Domnívám se, že je tady věrohodnost ve hře, protože se jedná o otázku, děláme-li zákony, musí tyto zákony také být převedeny do praxe. A tady se klade tedy otázka, On no to si teda vůbec už nemusím snažit v Evropském parlamentu. Přejeme se tady o nařízení, přejeme se tady o směrnice a děláme legislativu, která nikoho nezajímá No to je tady špatný příklad. Měli jsme 12 let čas u nosnic na mm, převedení této směrnice do praxe, na její implementaci, ale zřejmě to vůbec nikoho v Evropě nezajímalo. A my a Evropská komise rovněž to prostě jen tak brala na lehkou váhu, vzali jsme to na vědomí. Již před dvěma lety jsem tady upomínal moratorium. Komise říkala, že nejprve se vychází z toho, že všichni prostě k tomu platnému dni implementují směrnici. A e, je třeba, abychom nepostupovali slepě. Vždyť v určitých regionech už se to vůbec nemohlo dosáhnout a to už jsme věděli před dvěma lety. Proč se tedy neudělalo nějaké moratorium pro tyto oblasti? Pakliže to povede vždycky jenom e, prostě k tomu, že se tady budou zažalovávat státy, protože nedodrželi smlouvu, členský stát má také právo se hájit. To prostě nebude stačit. A otázka, co tedy uděláme 1. ledna příštího roku, když budeme nutit naše spotřebitele, aby si kupovali nelegálně produkovaná vejce. K tomu jste řekl příliš málo. Za druhé, k medu. Tady jste správně řekl, že teď tady jsou zejména praktické otázky a má otázka v této souvislosti zní. Byla to možná chyba? Když jsme tady schválili eh, rozlišování mezi cenou za krmiva a za výrobky, protože když je to v krmivu a pak se, pak se to dostalo do medu, tak už je to potravina a to nejde. Druhá otázka je třeba popřemýšlet na základě e, rozsudku, ke kterému došlo, jak budeme postupovat se svébytnými rozhodnutími členských států. Uh, Vždyť, vždyť včely, nez, včely neznají žádné hranice. Mm, tím je to úplně jedno, eh, jestli je to v Německu uznáno a v České republice nikoliv, protože prostě přeletí hranice. A ještě k mezním hodnotám. Musíme přemýšlet o mezních hodnotách nebo ne? Děkuji, pane Jare. Paní Erans Garcia, pak Albert Dese, potom paní McGuinness. Děkuji. Pane komisaři, děkuji, že jste mezi nás dnes odpoledne přišel, abyste nám řekl tyto zajímavé věci. Z toho, co jsem slyšela, my eh, Španělé, nebo tedy španělští producenti nic nedostaneme. My jsme žádali o odklad do roku 2014, ten asi nedostaneme. V každém případě Prospěch z toho budou mít ne evropští spotřebitelé, ale takové státy, jako je USA, Mexiko, Indie nebo Brazílie, kteří nám budou, dováž, k nám budou dovážet eh, miliony vajec, které budou vyprodukovány v mnohem horších podmínkách, než jsou ty naše evropské klece. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli jste se vy jako komisař zamyslel nad tím, jak bychom mohli zabránit tomu, aby ta dovážená vejce nebyla vyprodukována v horších podmínkách, protože potom jedině by bylo možné ospravedlnit ty přísné kontroly u evropských producentů, anebo jak chcete zabránit eh, astronomickému růstu cen eh, vajec, protože potom se vůbec vejce nedostaneme. V každém případě musíme počítat s tím, že ta dovážená vejce musí být eh, dovážena za skvělých podmínek, protože vůbec nevím, jakým způsobem bychom jinak mohli ospravedlnit u evropských producentů toto opatření. Za druhé, povinnost autorizace existuje bez ohledu na obsah nebo tedy poměr toho geneticky modifikovaného materiálu. Jaké kroky podnikne Evropská komise, aby urychlila kontroly, protože jich dostanete opravdu spoustu. 80% naší země je otevřena GMO. To znamená, že budeme potřebovat žádat o tuto autorizaci opravdu masově. Evropská komise musí dát k dispozici všechna opatření k dispozici těmto tedy producentům. Neslyšela jsem nic o závěru vaší schůze, s experty ve stálém výboru pro potravinový řetězec, které se konalo 22. září. To je pro nás velmi důležité téma a mě by zajímalo, zda máte nějaké novinky, o které byste se s námi mohl dnes odpoledne podělit. Albertes, potom paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Dali. Mnohé kolegyně, mnozí kolegové dnes vyjádřili kritiku, že se nejedná dostatečně rychle. Já jsem zde již sedm let v parlamentu a za posledních eh, pět let jsem s vámi měl často co dočinění a chci na vaši adresu eh, vyjádřit jistou pochvalu navzdory kritice, eh, která zde zazněla, protože mm, jsem vás poznal jako komisaře, který vždy jedná, když je to zapotřebí. Já se domnívám, že i nyní v této obtížné eh, problematice medu a nosnic eh, naleznete správné odpovědi. A já se také domnívám, že parlament eh, je ochoten a připraven spolu s vámi nacházet dobrá řešení, řešení, která povedou k včasné implementaci eh, evropských usnesení. Jak kolegové již naznačili, ta doba přípravy byla dostatečně dlouhá a proto je na čase, aby eh, nastala realizace. Mě Um, eh, děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já mám několik velmi konkrétních otázek. Jestli vejce eh, z konvenčních klecí zůstanou i po prvním lednu 2012 v prodeji. Za druhé, omezí komise obchodování s těmito vejci a jak? A třetí otázka. Zaměřit se na členské státy. Zaměříte se na ty, které dodržují pravidla nebo na ty, které nedodržují. Když začnete s těmi dobrými, eh, tak eh, potrvá asi deset let, než se dobereme závěru. Možná, že potřebujete zázračné řešení, protože upřímně řečeno, eh, vy budete muset pracovat zázračně, abyste vyřešil tento konkrétní problém. Já se domnívám, že ti výrobci, kteří investovali, do toho obohaceného klecového systému budou mít určitý problém s námi, jestliže ti ostatní budou moci nadále obchodovat. A na druhou stranu chápu španělskou kolegyni, když říká, že Španělsko potřebuje více času. Takže prosím o odpověď na tyto konkrétní otázky. Děkuji. Děkuji, pan Lebrun. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nerada bych se připojila k tomu všeobecnému rozhorčení. Já děkuji panu komisaři za jeho slova, nicméně musím říct jedno ale, protože jedno ale zde existuje. Komise nedávno předložila pakt eh, pro jednotný trh. To je hlavní nástroj, díky kterému budeme čelit krizi. Víme, že harmonizace pravidel je velkou pákou. V tomto případě, jakou zprávu chce komise vyslat, když poškodí ty producenty, kteří budou dodržovat pravidla vnitřního trhu a když je bude poškozovat eh, ve srovnání s těmi, kteří pravidla dodržovat nebudou. Nemá komise hrát roli strážkyně smluv. My jsme pochopili, že se tedy komise velmi tvrdě postaví ke státům, které nebudou dodržovat toto pravidlo. Stejně jako kolegové očekáváme jasná opatření. Mám na mysli především země, jako třeba moje země, které už jsou v souladu a když začaly uplatňovat toto pravidlo, tak jejich produkce hned klesla o 8%, zatímco jiné země, které toto pravidlo ještě neuplatňují, tak zaznamenaly vzrůst o 16%. Takže ano, je to naléhavé, ale naléhavá je nejen forma, ale také obsah. Je nutno, aby komise ukázala, že je schopna hrát svou roli a vykonávat svou pravomoc, buď tím, že vydá velmi jasná, konkrétní, přesná pravidla, anebo pomůže těm producentům a těm zemím, které už tato pravidla dodržují. Ve všech případech bych k tomu ráda dodala, že je důležité vědět a říci, že v našich územích nás tato situace opravdu velmi znepokojuje a bojíme se, že zde dojde ke skandálu, pokud se nebude velmi jasně a velmi konkrétně jednat. Děkuji, máme ještě deset řečníků, takže vás prosím, abyste se drželi pouze jedné minuty. Martin Hosling a potom par Egnu. Dovolte mi, pane komisaři, abych nehovořil znovu o vejcích, protože o tom už se hovořilo dost, ale jenom jednu otázku. Dejte nám konkrétní odpověď na to, jaké země nedostály vašim požadavkům a je to tak, že některé země nedodaly vůbec žádnou informaci, to by bylo velice zajímavé se dovědět. A teď k téma medu. Vy jste správně popsal tu situaci, že v podstatě teď vlastně nikdo neví, jak s tím rozsudkem naložit. A otázka zní, pane komisaři, vy jste hodně hovořil o kontrole medu, ale v podstatě to přeci vyžaduje nové hodnocení pro pěstování plodin. My teď nemůžeme dát včelám zákaz letu. V podstatě e, vlastně e, v každém úlu by měla být v okolí země, e, pardon, okolí by měla být půda, která nebyla zatížena pěstováním geneticky změněných organismů. Přece nemůžeme umožnit a dovolit všechno. A vaše úprava nulové tolerance také není únosná, protože nulová tolerance e, při výrobě medu je nemyslitelná. A nechtěl byste spíše e, vzít v potaz než kontrolu medu, kontrolu e, geneticky měněných organismů? Jednu minutu pan Ekňu a potom Brita Reimers. Pane předsedo, já chci, aby můj eh, čas začal běžet, až když se komisař na mě podívá. Já jsem doufal, že od vás něco užitečného uslyším. Ano, je to tvrdé. Eh, eh, jediné, co jste udělal, je, že jste slíbil, že vypravíte kamiony, které odvezou a zničí ta vejce. Ale ne, to se nestane vy pouze chcete jmenovat ty vyníky. Moje rada všem, všem lidem, kteří mi píší, je tato. Vytáhněte padací mosty eh, a buďte rádi, že jste angličani. Jsou dvě věci, které chci od mých eh, voličů, aby napsali mé vládě a vláda musí vyvinout tlak na lidi, kteří dovážejí eh, vejce a musí zavést žádné audit, audity. Všichni tito lidé musí napsat také supermarketům a dotazovat se, či či maloobchodníkům, odkud jejich eh, vajíčka pocházejí. To je jediná možnost, jak, jak ochránit eh, náš britský trh. Děkuji. Ja, danke. Eh, ich werde jetzt... Ano, děkuji. Já nebudu mluvit ještě rychleji než jindy. K Eh, těm eh, eh, vajíčkám z klecí. My stále hovoříme o ilegálních vejcích, ale v podstatě se jedná o nezákonné slepice. Především jsou ta slepice protizákonná a až ve druhé řadě vejce. Takže otázka je, jak osvobodit tyto nelegální slepice z klecí. Vy, jak je vidno, máte mnoho podpory z naší strany, abyste energicky postupoval proti těm zemím, které nedodržují eh, eh, pravidla. Eh, ta prováděcí lhůta byla neuměrně dlouhá a také zde byly přechodná období a dokonce byly vypláceny podpory na přechod. To znamená, došlo k finanční podpoře těch podniků, které ten přechod mm, už provedly. My musíme samozřejmě i nakládat opatrně s našimi rozpočtovými prostředky. Eh, nemůžeme podporovat eh, ty, kteří nedodržují předpisy. Eh, máte odvahu ty farmy úředně nechat zavřít, které nedodržují požadavky dále. Med rozhodnutí či rozsudek o medu jednoznačně ukazuje, že je 20 minut po 12. pro přijetí rozumného pravidla soužití či koexistence v Evropě. Tato koexistence je možná všude, pouze v Evropě hovoříme o nulové toleranci Hovorí, hovoříme o určité úpravě odstupu a eh, také Hovoříme ehm, o, eh, o tom, že docházelo také k ehm, geneticky modifikovaným eh, praktikám. To je něco, co nemůžeme od našich zemědělců očekávat a potřebujeme další pokrok v této věci. Děkuji. Uh, Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat to, co říkali ostatní kolegové a budu hodný stejně jako Jim Nicholson, budu se řídit jeho příkladem, ale nechci, aby zde nastalo nedorozumění. My jsme opravdu frustrováni, protože zde vidíme, eh, že pokud jde o ty klece, tak se vůbec nejedná my musíme zajistit spravedlivá pravidla a rovné podmínky pro naše producenty vajec. Je to velmi složité. Například zde máme také pravidla na elektronickou identifikaci ovcí. To nám také dělá problémy ve Skotsku. Já chci hovořit o obou tématech, to znamená o slepicích i o eh, medu. A pokud se nám to nepodaří, tak zde bude problém s uplatňováním evropských pravidel. Budou zahájeny řízení o porušení povinnosti, bude to dlouho trvat a potom budeme hovořit o tom, jak bychom měli pokutovat tyto členské státy. To bude velmi pomalé a je to velmi málo. My musíme jasně jednat Abychom zajistili, že nebudou nelegálně produkována vejce po roku 2012, potřebujeme silnější a tvrdší postup proti členským státům. Já si myslím, že by bylo nerozumné zničit eh, tyto produkty, ale pokud jde o ekonomický zájem, tak je zde velmi jednoduchá otázka. Vzhledem k tomu, že po novém roce bude tento produkt nezákonný, potvrdíte mi, že individuální členské státy, které se rozhodnou uzavřít své hranice, před tímto nelegálním produktem budou mít podle evropského práva na toto právo? Pokud jde o med, vy jste se eh, obrátil na EFSA. Myslíte si, že jejich stanovisko může být použito k tomu, aby se retrospektivně udělovala tato autorizace? A potom si myslím, že ten výsledek by vyslal ten nejhorší možný signál vůči producentům GMO. A zajímalo by mě, jaký je harmonogram na toto stanovisko EFSA a jaké kompenzace pro producenty chystáte. Děkuji, Phil Silvestris a potom eh, Bové. Ano, pane komisaři, děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel a děkuji za to, že jste nám řekl to, co jste měl tedy na srdci. To znamená, že od 1.1.2012 vstupuje v platnost nové nařízení a kdo ho nebude dodržovat, bude postižen. To jste nám musel říci a vy jste nám to také řekl. Teď mi dovolte, abych řekl ještě něco dalšího. Vy jste oznámil, že zařídíte, aby se postupovalo velmi energeticky a velmi rozhodně, že se budete řídit normou, ale jsou zde i nás okolnosti, které musíme vzít v úvahu, protože ti, kdo nedodržují toto pravidlo, to nedělají schválně. Možná to neudělali, protože prostě nemohli. Určitě ti producenti, kteří nedodržují toto pravidlo, nedodržují proto, aby ty peníze uplatnili na něco jiného. Ne, prostě nemají peníze. A pokud Evropská unie začne ještě dále sankcionovat tyto producenty, tak eh, zjistíme, nebo zajistíme ještě horší výsledek. Ten, kdo nebude regularizovat svou produkci, tak nakonec nebude produkovat vůbec. Jaký bude výsledek? Budeme chránit všechny slepice? Vůbec ne. Spíše jen usnadníme produkci vajec v zemích mimo Evropskou unii, a to v podmínek, podmínkách, které jsou mnohem, mnohem horší, než jsou současné podmínky v zemích EU. Mezi přijetím tohoto nařízení a jeho uplatněním je zde jedna důležitá věc, a sice hospodářská krize. My chceme jednat s železnou pěstí. Ano, je to spravedlivé, ale v této chvíli to, pane komisaři, není vhodné. Některá další opatření, která by zajistila alespoň možnost prodávat tato vejce, například zpracovatelskému průmyslu nebo v rámci těch zemí, já si myslím, že takovéto opatření bychom měli naplánovat. Pane komisaři, musíme samozřejmě tvrdě dbát o to, aby byly, byla dodržována tato pravidla. Ale s ohledem na to, co se stalo v uplynulých letech, bychom měli naplánovat také podpůrná opatření. Kolegyně zde zdůraznila, že v rámci PSR se daly k dispozici také zdroje na hospodářskou podporu investice na transformaci těchto klecí. Pane komisaři, v tomto směru by měly být poskytnuty i další zdroje, které by pomohly těm, kteří dodnes nedokázali uplatnit tento zákaz. Já si myslím, že toto by mohlo být užitečné. A na závěr, pane komisaři, bych rád vyzval, že kromě této normy byste měl vzít v úvahu také vhodnost, protože sankce a další pokuty by úplně zlikvidovali naši produkci a navíc by usnadnili dovoz vajec ze třetích zemí, dovoz vajec, které jsou produkovány ještě v horších podmínkách, než jsou ty naše. Děkuji Josef Bové a potom Lion. Pane komisaři, nemám ve zvyku vám gratulovat, ale dnes to učiním. Domnívám se, že Teď komise skutečně jde za svým cílem eh, v normě, která se týká dobrého, dobrých životních podmínek pro chov zvířat. Jedná se eh, Tady hovoříme o vejcích, ale je jasné, že se také jedná o zvířata. My jsme jasně hlos, hlasovali proto, aby se zvířatům dařilo lépe a domnívám se, že to je důležité. Ale kde je třeba dávat pozor je, abychom měli naprosto jasné normy týkající se dovážených výrobků, protože samozřejmě není normálné a není to slučitelné s praktikami v Evropě, když se tady dovážejí například průmyslově vyrobená vejce, tak se Eh, to znamená, že to je eh, rozpor sám o sobě. Je třeba jít poněkud dále a harmonizovat více. To byl první bod. Druhý bod, eh, k těm geneticky pozměněným organismům mám velice prostou otázku. Má komise nějaký nápad, jak hodnotit kontaminaci medu a pilů v Evropě a jak chce tuto hodnocení provádět? Protože tady máme problém Hovořilo se tady o kukuřici MON 810, ale když se podíváme například na bavlnu nebo na jiné rostliny, budeme tady mít problém, protože zjevně tyto plodiny nejsou povolené v Evropě, ale bude potřeba, aby se zakázal jejich dovoz. Myslím si, že tady máme problém, před kterým stojí legislativa. Tady musí Evropa více konat. Druhá otázka, jakou kompenz, jaké kompenzační opatření eh, chcete zavést eh, pro zemědělci, protože ti budou oběti této kontaminace, kterou oni si nepřáli v souvislosti s tím medem. A třetí otázka, eh, chce komise informovat spotřebitele? Bude zapotřebí, aby třeba se dovážel mil z Argentiny. Bylo by třeba na takový med dovážený z Austrálie dát razítko. Eh, je to med, který vznikl na základě geneticky mm, pozměněných eh, potravin a tak si spotřebitel bude moci vybrat. Uh, <coughs> Děkuji, pane předsedající Já se domnívám, že při vám můžeme být vděční, eh, že jste přišel a že jste si to tady vyslechl a že jste eh, nevyslal nějakého úředníka, aby obhajoval to, co je neobhajitelné. K tomu vám můžeme eh, blahopřát, ale Jsou zde otázky, které si určitě uvědomujete. Co my, co by poslanci Evropského parlamentu můžeme odvést do našich eh, zemí a říci našim spotřebitelům, že se stane od 1. ledna 2012? Co jim můžeme říci těm, kteří investovali desítky milionů eh, liber eh, do systému volného chovu eh, bez klecí? Řekneme jim, že komisař ustavil inspekci a možná, že v budoucnosti dojde k určitým kontrolám. To ale nebude fungovat. To skutečně zdiskredituje celý evropský projekt, evropskou legislativu. Eh, podnikatele nebo farmáři eh, se vůbec nebudou snažit o dodržování, když uvidí, že tady je takový laxní eh, přístup je nutno skutečně přijímat opatření nikoli takto bezzubé, ale opatření, která zajistí ctí ehm, dodržování eh, pravidel a která také zajistí, že budou produkována eh, vejce eh, v podmínkách odpovídajících ehm, současným ehm, standardům chovu zvířat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Má otázka se týká medu uplatňování rozsudku Evropského soudního dvora může na jedné straně vést k delokalizaci produkce medu, který je potom spotřebován evropskými spotřebiteli, ale může také vést k tomu, že bude med eh, různým způsobem imitován. Existuje technika, která odstraňuje pil z medu, protože pil je důležitý prvek k dosledovatelnosti původu medu. Takže dovozce může odstranit pil z medu, pořád se to bude nazývat medem. Hrozí zde tedy na jedné straně ztráta produkčního kapitálu a na druhé straně podvod eh, pro spotře- na spotřebitelích. Neměli bychom tedy zrevidovat směrnici o medu, aby byla v souladu se stanoviskem eh, trvalého e, výboru pro potravinářský řetězec, e, který říká, že to není v souladu e, se stanoviskem 23.1.2004. Omlouvám se, teď už budu muset odejít. Děkuji. Pan Latenfender, prosím. O magyar tojástermelők túl... Děkuji. Většina maďarských producentů vajec má již, tato rozšířené, má již tyto rozšířené klece a domní, a domnívá se, že Evropská unie a komise bude trvat na dodržování těchto opatření, ale velká část eh, producentů si ponechala ty původní klece a hodlají tyto klece navíc eh, eh, vyvážet do Ukrajiny, tam dále produkovat vejce a pak ta vejce z Ukrajiny budou dovážena do Evropské unie. Z toho lze vyvodit různá poučení, například Stále ještě mnozí produkují vejce v běžných klecích, protože je poptávka. Spotřebitelé to kupují. Když vstoupíte do prodejen, tak zjistíte, že e, e, běžně produkovaná vejce jsou o 15 až 20 levnější. V Evropě zuří finanční krize, e, panuje nezaměstnanost v mnoha regionech. 40 až 50 příjmů je vydávána na potraviny. Prostě nejsou eh, peníze k dispozici na nákup eh, dražších vejec, která jsou eh, vyráběna podle ekologičtějších nebo produkována podle ekologičtějších standardů. E, existují i konzumenti, kteří ta nová v uvozovkách vejce nekupují proto, protože se domnívají, že jejich produkce spotřebovává více fosilní energie a že to není ekologické a to používá jako záměr záminku pro nákup těch eh, levnějších vejec. Evropský parlament byl velmi spokojen eh, s eh, rychlým schválením těchto zákonů. Máme, schválili jsme dva pozněvací návrhy. Děkuji vám. Pochy sekundy, a e poi chiude Madame Lu. Děkuji. Na závěr paní Lulling. Moment, moment ještě. Počkejte ještě. Paní Lulling. Dobře, paní Lulling, já jí dám přednost. Děkuji, pane předsedo. Eh, když tady děláme evropská práva, tak by bylo třeba si připomenout, že někteří z nás eh, jsou poněkud rychlejší v té nezbytnosti skutečně se starat a někteří se snaží více starat o blaho zvířat než o blaho lidí. Ano, ano, je to tak, protože jak bych to řekla, negativní dopady se budou týkat především lidí, jejich zaměstnanosti a tak dále, takže asi by bylo třeba tady dávat pozor. Ale já jsem chtěla položit jednu otázku, která se týká zemědělců. Položím ji velice rychle. Já se taky domnívám, že určití zemědělci se připojili příliš brzy k této, eh, k této schodě, kterou eh, s tím rozsudkem, kterou vyslovil soud, ale nevím, zda ti to zemědělci tím eh, prokázali dobrou službu svým kolegům, protože teď je třeba vědět, co komise udělá proto, aby zabezpečila udržení aktivit zemědělských eh, v těch oblastech, kde se produkují či pěstují geneticky pozměněné plodiny. Není jich tolik, ale jsou. A kdo zaplatí analýzy výrobků? A kdo odškodní zemědělce za ztráty hodnoty jejich výrobků? Grazie. Chiude Ashworth. Děkuji a na závěr pan Ashford, prosím. A potom dáme slovo panu komisaři Dalímu. Odvážnému komisaři Dalímu. Pane komisaři, eh, já stejně jako Jim Nicholson vás trochu podpořím, protože já musím připomenout kolegům, že právě členské státy v roce 1999 souhlasili, že zde stanoví přechodné období, aby se producenti mohli přizpůsobit novému zákazu. Členské státy se rozhodly, že budou tlačit na svůj průmysl. A dnes je tedy komise ve velmi složité situaci. A právě proto chci říci, že dnes by mě zajímalo, stejně jako mé kolegy, co se stane 2. ledna. Co uděláte s těmi vejci? A co uděláte s těmi producenty? Například v mé zemi, jinde, s těmi producenty, kteří za velkých nákladů se přizpůsobili tomuto nařízení. Vy říkáte, že budete vést řízení proti těm porušitelům a víme všichni, jak dlouho to trvá. Takže, pane komisaři, já se ptám, co se stane? Co uděláte 1. ledna? A co my můžeme říci výrobcům v našich zemích, těm jejichž náklady vzrostly? Co jim máme říct, že vy budete dělat? Děkuji, děkuji všem kolegům a nyní má před sebou komisař tu těžkou roli uspokojit eh, vaši zvědavost a zároveň ujistit nás všechny o tom, že bude uplatněna tato důležitá záležitost, toto důležité opatření, které bylo schváleno před 12 lety. Před 12 lety eh, jsem zde byl také přítomen a proto zde cítím dvojí zodpovědnost. Thank you. Děkuji vám eh, mnohokrát, pane předsedo, a děkuji eh, za tuto eh, barvitou a rozmanitou diskusi, kterou jsme dnes vedli. Dovolte, abych začal tím, že uvedu věc do, perspektivu, do perspektivy. Je zde určitá problematika kompetencí v této věci samozřejmě je eh, dobré eh, říkat, co komise udělala to eh, že neexistuje více eh, legálně nebo eh, eh, zákonně chovaných slepic v klecích. Mm, není to ale komise, jsou to členské státy, které mají odpovědnost za provádění. Já, co by komisař, jsem to již mnohokrát na zemědělských radách opakovaně zdůrazňoval ministrům národních států, aby naléhali na provádění této směrnice hranice, Je to ale jejich eh, odpovědnost eh, eh, provádět, respektive implementovat tuto směrnici směrnici. Ale samozřejmě eh, eh, nechci eh, svalovat vinu a odpovědnost pouze na ně. My všichni jsme za to odpovědní, ale chtěl bych, aby tento parlament pochopil, kde leží kompetence a kdo musí přijmout opatření vedoucí k dodržování tohoto velmi komplexního opatření, které jsme schválili naší legislativní mašinerií. Takže můj problém a velmi velký problém spočívá v tom, abych eh, přinutil tyto členské státy jednat i poté, co jsem opakovaně žádalo o informace. Některé členské státy do dnešního dne nám dokonce ani neposkytly údaje o stávající situaci v jejich zemích. Je to Maďarsko, Itálie, Eh, Litva, Španě, Lotyšsko eh, a Řecko. To jsou země, které nám dosud neposkytly údaje o situaci v jejich zemích. Dále. Máme Belgii, Bulharsko, Kypr, Francii, Polsko, Portugalsko a Rumunsko, které nedodržují v plné míře tuto směrnici. Takže 12 členských států eh, s těmito máme problémy. Netvrdím, že eh, všechny eh, slepice eh, snášející vajíčka v těchto členských státech eh, představují problém, ale určité procento, někdy vyšší procento jejich produkce je, respektive bude od 1. ledna příštího roku protizákonné. Další poznámka. politice jsou věci málo kdy jednodimenzionální. I kdyby tento problém byl jednodimenzionální, pak by řešení bylo na snadě. Obrátím se na právníky, právníci by mi řekli, jakékoliv vejce produkované nebo snesené v těchto klecích je protizákonné a musí být likvidováno. Takže budeme postupovat podle návrhu tohoto pána, který eh, tady promluvil a vytvoříme jakousi pracovní skupinu sestávající ze zástupců všech eh, členských států, aby se vybrali eh, do všech těchto farem a eh, zničili, zlikvidovali všechna vejce snesená protizákonně. To je zjevné řešení, kdybychom na to nahlíželi jednodimenzionálně. Ale problém má více než jednu dimenzi a má totiž ekonomický rozměr e, e, v těch zemích samotných, které e, tato vejce produkují. Některé z nich vězí v, hlubokých, v hluboké krizi již nyní, za druhé to má rozměr ve vztahu ke spotřebitelům, zejména pokud jde o poptávku a ceny. A proto zde musí existovat politické řešení. Můžeme postupovat právní cestou a e, říct si, tato vejce jsou protizákonná, proto musí být všechna zlikvidována. To e, můžeme učinit, to je jedno řešení. Ale já e, se snažím o to, a už jsem to říkal, protože stále ještě eh, nemám na své straně tu právní pozici potřebnou, že tedy vejce, která eh, nebudou produkována podle nové, podle nové směrnice, budou eh, používána pouze k další produkci, nikoli ke spotřebě. To je řešení, které se snažím prosazovat, ale zatím nemám legální, promiňte, právní základ k přijetí takovéhoto řešení Domnívám se, že toto by ale bylo řečení, eh, které by ochránilo všechny ty chovatele a producenty eh, vajec, eh, kteří investovali do nového systému tak aby nebyly zaplaveny ve svých zemích levnějšími hm, vejci a dále pak ta nižší hodnota vajec by přiměla všechny chovatele, aby skutečně hm, hm, Ehm, usilovali o nápravu situace. Toto je řešení, které já ehm, vidím, ale nemohu vám eh, je slíbit, protože eh, nemám ještě zcela jasno o důsledcích pracují eh, se svými službami a také s členskými státy na nalezení určitého řešení v tomto rámci. Tolik k nosnicím ke geneticky upraveným organismům. Opět mám za to, že problematika GMO a medu je problematikou především koexistence, takže budeme muset revidovat pravidla koexistence zejména mezi kultivací geneticky upravených organismů a e, včelařů a e, za druhé je to problém autorizace. E, jak jsem již uvedl, my jsme již dali agent, agentuře EFSA instrukce, aby zahájila analýzu jejíž cílem má být nezávadnost pilu v medu a informovala pak o tom, zdali eh, je možno udělovat eh, povolení nebo autorizaci. Pokud jde o kultivaci, tady byly určité problémy v tomto směru. A zde mohu říci, že jsme si všimli pozměňovacích návrhů parlamentu. Domníváme se, že můžeme s parlamentem spolupracovat na eh, zapracování těchto pozměňovacích návrhů, které jste schválili v souladu se svou pozicí. Myslím, že to je reálná situace, z níž můžeme vycházet, že to je přijatelné pro nás. Samozřejmě, že to vyžaduje ještě další diskuse, ale je to něco, s čím se můžeme vyrovnat. A proto také mohu odpovědět eh, ta konkrétní, ty konkrétní eh, dotazy paní McGuinness zdali ta vejce budou dále prodávána. vejce z klecí. Odpovědí je, že by to nemělo zůstat v prodeji eh, a přístupné spotřebitelům. A bude to omezeno? Ano, říkám ano, protože to by mělo být omezeno na další zpracování nebo výrobu, nikoli um, um, uvolněnom do malou obchodu. Takže nedávám vám žádné sliby. Já se tady snažím přiblížit vám um, můj osobní názor a také ten myšlenkový proces, který eh, dále rozvíjem, rozvíjíme ve spolupráci eh, s právní službou a také s členskými státy. Děkuji, pane komisaři Dalí. Nevím, eh, nakolik mohou být kolegové spokojeni s tvými závěry, ale v každém případě jsme spokojeni s tím, že se energeticky, s veškerou energií, tedy energeticky snažíš najít řešení tohoto problému. Musíme ukázat spotřebiteli, kdo dodržel pravidla, kdo ne. To by mohlo být jedno řešení. Ještě se další kolegové přihlásili o slovo, ale já už vám nemohu dát slovo, protože pan komisař odchází, takže by to nebylo správné. Já bych řekl, že si teď uděláme na minutku přestávku, abychom se rozloučili s komisařem a potom navážeme bodem 6. Neodcházejte. Děkuji, navážeme eh, na bod 6. Můžeme? Prosím, připravte se, posaďte se, budeme pokračovat. Abbiamo solo mezz'ora, poi dopo Máme jen půl hodinu, protože potom budeme pokračovat schůzí koordinátorů. Bod 6 na pořadu jednání, změna nařízení Rady Č číslo 617 z roku 2009. Prosím, posaďte se tam. Musíme pokračovat. Nestůjte tam na chodbě, nebo po vás hodím to kladivo. Drazí kolegové, přistoupíme ke změně nařízení Rady číslo 617-2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa. Rád bych vám připomněl, kolegové, ještě než dám slovo zpravodaji Georgeu Lyonovi, že už v roce 1998 jsme zahájili práci na tomto bodě, když Mezinárodní padel rozhodl, že Zákaz Evropského společenství týkající se dovozu masa a masných produktů eh, z pocházejícího eh, z dobytka, které konzumovalo růstové hormony. V roce 2009 eh, bylo podepsáno memorandum o porozumění, které plánuje třífázový mechanismus na postupné snižování úrovně sankcí, které Spojené státy uvalily na evropské produkty, zatímco Evropská unie postupně se zavázala v této dohodě, že bude postupně zvyšovat eh, celní kvótu na jakostní hovězí maso získané z dobytka které, který tedy nedostával růstové hormony. Nejdříve to bylo 20 tisíc tun hovězího masa. Bylo to stanoveno v nařízení číslo 617 roku 2009. Teď zahajujeme druhou fázi a měli bychom zrušit všechny zbývající sankce které byly uvaleny na evropské produkty. Je zde tedy ta druhá část dohody se Spojenými státy, která počítá se zvýšením na 45 tisíc tun. O této záležitosti se diskutovalo také na naší misi do USA se zástupci americké vlády. A myslím si tedy, že je důležité, abychom hned dali slovo George Lyonovi a doufáme, že tady je. A zároveň tedy vítám zástupce komise, Měl by to být pan ředitel Koturny. Je tady Koturny? Ano, výborně, Koturny je tady. Využijeme také toho, že si vyslechneme nové zprávy o způsobu rozložení eh, dovozních eh, práv. Já si myslím, že to je diskuze, kterou bychom měli vést co nejširším způsobem. Neměli bychom se zaměřit pouze na několik zemí. Nevím, jestli bychom měli dát nejdříve slovo panu řediteli Koturnemu a potom George Lyonovi. Možná by to tak bylo lepší. Prosím, pane řediteli. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že jste to vysvětlil opravdu velmi dobře, byla to velmi dobrá prezentace celé věci, takže já k tomu nemám moc co dodat. Možná jen dvě věci, které jsou důležité pro vás. A sice v kontextu těch závazků ze strany Kanady a USA v rámci těchto dvou memorand o porozumění s Evropskou unii, obě země už splnily své závazky. Kanada nedávno stáhla a zrušila všechny sankce vůči Evropské unii a to též platí i pro Spojené státy. Já bych rád zdůraznil především to, že Spojené státy splnili tento úkol mnohem dříve než tedy 1. srpna 2012. To je tedy datum, kdy dohoda vstoupí do druhé fáze a to bude spojeno i s tím zvýšením celní kvóty ze strany EU. Obě tyto dohody s USA i s Kanadou jsou tedy velmi dobře implementovány ze strany našich partnerů, a to v dobré, mí- v dobré víře. Všechny sankce byly zrušeny. V případě USA se to stalo dokonce 13 měsíců eh, před tím plánovaným termínem 1. 8. 2012. A to svědčí o jedné věci, a sice, že tyto dohody fungují a dosáhli jsme dobrých výsledků, protože jsme měli řadu produktů, na které tyto sankce dopadaly. Pokrývalo to širokou řadu zemí nebo dlouhou řadu zemí v Evropské unii. Návrh nařízení by Evropské unii umožnil zahájit druhou fázi tím, že by se zvýšila autonomní celní kvóta a také by komise v této souvislosti dostala potřebné pravomoci k tomu, aby mohla případně tyto autonomní celní kvóty zastavit, zarazit v případě, že by ne, naši partneři nedodržovali své závazky. Toto nařízení je přizpůsobeno horizontálním tématům Lisabonské smlouvy v rámci komitologie. Toto jsou podle mého názoru hlavní prvky této dohody. Jedná se tedy o přímou aplikaci a dodržování závazků vyplývajících z dohody, z obou dohod. Výsledky zde jsou, takže návrh počítá s tím, že bychom hned vstoupili tedy do druhé fáze. Evropská unie v roce 2013 možná mohla přistoupit ke konečnému řešení tohoto sporu se zainteresovanými zeměmi, především z USA. Děkuji. Grazie. Děkuji, pane řediteli Koturny. I když jste mi tedy neodpověděl na tu otázku, kterou jsem položil, ale možná ji ještě položím později. George Lyon. <clears throat> Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také zástupci komise. Domnívám se, že obě strany již nastínily, o co se jedná. Je to dlouhotrvající spor o hovězím eh, mase a hormonech a vlastně komise naznačila, že jsme prohráli ten případ v rámci panelu odborníků VTO, pokud jde o dovoz vysoce jakostně hovězího eh, masa, kterému a skotu teda, kterému bylo podáváno, podávány hormony. Věci se věnovala i eh, Catherine Ash Ashton USA eh, stáhly všechny sankce na základě povolení eh, VTO a tato sank- tyto sankce se týkaly eh, řady produktů z masa. a to je vlastně eh, v rámci druhé části dohody se uvolní až 40 tisíc tun. Hlavní eh, výhoda eh, těch sankcí připadá Itálii a asi 19 miliard dolarů obchodní výměny, tak získá dále Řecko, Irsko Eh, Německo, Dánsko, Francie a Španělsko, Finsko, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko, Německo a také víceméně eh, Bulharsko, ale eh, nejvíc získá těch prvních osm zemí. Já bych chtěl si napřed vyslechnout debatu. Myslím, že je důležité, abychom pochopili, že je to věc spolurozhodování, to znamená, můžeme přijímat určité úpravy, budeme-li to považovat za potřebné. V této chvíli nemám na mysli předkládat pozměňovací návrhy, je nutno, abychom eh, rychle pokročili vpřed, pokud jde o ten časový harmonogram, eh, protože myslím, že 20. 19. 20. prosince o tom budeme hlasovat ve výboru. Spojené státy, jak řečeno, již eh, zrušili sankce, takže jsou trochu před námi, mají náskok a myslím, že celý tento proces bude dovršen v srpnu příštího roku. Já se domnívám, že z hlediska perspektivy USA skončil tento spor a USA se budou vyhýbat dalším sankcím a i my můžeme zrušit eh, zákaz ehm, eh, vývozu eh, eh, hovězího masa. Eh, Spojené státy budou mít nyní velmi limitovaně přístup k evropskému trhu. Ehm, Těším se tedy na komentáře členů a budu se snažit na ně co nejlépe odpovědět. Děkuji. Děkuji, děkuji, Georgi. O slovo požádala paní Lebrun a potom paní Delange. Prosím. Děkuji. Chci jen doplnit to, co zde bylo řečeno, protože jsem stínovou zpravodajkou eh, za svou frakci k tomuto tématu. Myslím si, že v současné chvíli je těžko říci, zda je to vítězství nebo ne. Zdá se, že je to vítězství, ale jistá si tím nejsem. Musíme být spokojeni s řešením tohoto sporu, s tím, že se tady tento spor řeší, ale já si myslím, že si musíme přece jen dát pozor a musíme připomenout to, co Michel Barnier, svého času náš ministr zemědělství, říkal, říkal, že si musíme dát velký pozor na implementaci této dohody. A teď nastal čas, kdybychom si měli opravdu ověřit, jak se situace vyvíjí a jakým způsobem je tato dohoda uplatňována. Především bychom se měli zaměřit na otázku kvality. Co je to vlastně to vysoce kvalitní vysoce jakostní hovězí maso. Tam opravdu existuje konsensus mezi jednotlivými účastníky. Možná se tím ta debata trochu posune, ale myslím si, že se tomu prostě nikdy nevyhneme. Budeme to muset řešit. Delange? Don't worry, George, I'll be, uh, I'll be nice. Neboj se, George, já budu taky hodná. Obecně souhlasím s vaší analýzou, že je to situace, kde vítězí obě strany. Uh, Eh, je Jedná se o mnoho zemí, vyjmenoval si také spoustu produktů, které by nás vůbec ani nenapadly, které se týkaly tohoto sporu se spojenými státy. Je v každém případě dobře, že se tento spor blíží ke konci. Já bych to ráda navázala na další otázku, a sice restrikce v souvislosti s BSE. Hovoříme zde o hovězím masu, hovoříme o zvyšování kvót ne pro hormony obsahující maso, ale pro kvalitní maso až na 45 tisíc tun. Já si myslím, že je dobré položit si otázku, kolik eh, zase hovězího masa můžeme vyvést do Spojených států. A pokud odpověď je pořád nula, protože Spojené státy zatím ještě nestáhly restrikce nebo tedy omezení kvůli BSA, zatímco Japonsko i Kanada tato omezení zrušila. Tak bychom potřebovali legislativu v USA, která by zrušila tyto restrikce, ta už je připravená, všechny kontroly už byly provedeny, teď jde pouze o politickou vůli začít tuto legislativu implementovat. Minulý týden komise navštívila Spojené státy, možná nám to tedy potvrdí komise. A zdá se, že tedy komise bylo řečeno, že možná do roku 2015 bude toto omezení nebo tento zákaz dovozu masa z Evropské unie kvůli BSE zrušena. Já si myslím, že vůbec není žádný důvod, proč tyto restrikce, tato omezení nadále udržovat v platnosti. Proto předložím pozměňovací návrhy. Myslím si, že je důležité podívat se na obě dvě tyto věci zároveň, protože obě dvě věci se týkají hovězího masa. Možná bychom měli začít vyvíjet tlak na Spojené státy, aby nečekali další čtyři roky, než tato omezení stáhnou. Aylward, prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je tatáž a souhlasím s předchozí řečnici. Je to nepřímo spjato s celým vývozem hovězího masa. Eh, takže Jaký návrh učinila komise, pokud jde o zrušení tohoto zákazu? Týká se to teda zejména vývozu hovězího masa Myslím, že kanadský zákaz stále platí, ale je to zcela neoprávněné vzhledem ke skutečnosti, že 22 členských států má stejné kontroly na BSE a e, také svý jako e, Kanada nebo e, Amerika, proto by se mělo obchodovat s těmito zeměmi na stejném základě jako s ostatními evropskými zeměmi. My testujeme zvířata, která jsou stará 72 měsíců ehm, a komise by měla jednoznačně eh, eh, prohlásit, jak eh, hodlá zajistit tuto politiku, protože rok 2015 je zcela nepřijatelný pro členské státy. Mělo by se o tom jednat v dobré víře, potřebujeme rovné podmínky a tento výbor by měl přijat usnesení v této věci. Děkuji. Schmidt. Pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Jen dva body. Jsem stínovým zpravodajem za naši frakci. Souhlasím s tím, že bychom měli rychle podepsat eh, tuto smlouvu, ale my jsme demokraticky zvolení poslanci, kteří zde reprezentují naše producenty. Takže je logické, že když řešíme jednu věc ohledně hovězího, které obsahuje hormony, tak bychom mohli rovnou vyřešit i další téma to znamená zákaz dovozu kvůli BSE. A mně připadá logické, že bychom se měli snažit při jednom jednání vyřešit obě dvě tyto otázky. Děkuji. Bene. Eh, Výborně, už se někdo jiný nehlásí o slovo. Nevím, jestli George k tomu chce něco říct na závěr, nebo ještě předtím, než si vezme slovo George, chce pan ředitel Kotur něco dodat? Ne? Takže Georgi. Uh, Děkuji. Předně chci poděkovat kolegům za to, že vznesli toto téma. Je to velmi, velmi důležité a skutečně tento výbor eh, na návštěvě Spojených států, eh, jak při setkání s Tomem Wilsokem, tajemníkem nebo ministrem pro zemědělství i panem Kirkem, eh, zmocněncem pro obchod, jsme, jsme to s nimi projednali a vyjádřili jsme, že chceme dosáhnout pokroku. Tom Wilsak nám dal závazek všem členům výboru, že existuje návrh na, že existuje již návrh řešení a že bude hotov eh, k publikaci před koncem eh, roku. Já myslím, že parlament eh, nyní musí mít jistotu, že bude schopen to provést a bude naléhat eh, eh, na americkou stranu, aby eh, získal další závazky. Já samozřejmě o tom dokumentu budu rád diskutovat se stínovými zpravodaji, ale zdá se mi, že je to příležitost pro nás, abychom tuto problematiku, teda tu problematiku BSE nadnesli, tak abychom zajistili, že to směšné omezení z důvodu BSE byla zrušena, protože je to směšné, protože to platí také současně proti určitým azijským zemím a tady je skutečně velký nepoměr, velká nekonzistentnost. My jsme již přijali řadu opatření k řešení Existuje tady velký potenciál vývozu na americký trh a zdá se mi, že máme díky eh, diskusím zde příležitost vyslat velmi silné poselství eh, komisi a Spojeným státům, že chceme vidět konkrétní činy a domnívám se, že rok 2015 bude naprosto nepřijatelný pro nás, takže eh, budu eh, rád nebo rád prodiskutuji eh, s všemi zainteresovanými kolegy, stínovými zpravodaji další postup. Chcete něco dodat? Ano, vzhledem k tomu, že komise odmítla promluvit, možná bych eh, se chtěla, možná bych se mohla na ně obrátit jasnou otázkou. Můžete pod tvrdit, že během návštěvy komisaře Daliho rok 2015, to znamená za čtyři roky, byl zmíněn, eh, protože zjevně, když tam byli poslanci parlamentu, tak ti nabili jiného dojmu a myslím, že je důležité vědět, Eh, toto, jestli eh, to mohou potvrdit nebo vyvrátit. Snad by tak mohli učinit písemně před naší další schůzí. Myslím, že to musíme vědět. Děkuji, paní Delange. Eh, pan ředitel Koturny. Děkuji tam je tady opravdu nedorozumění. My jsme vám nechtěli odmítnout odpověď na otázku. Já jsem chtěl, aby nejdřív promluvil pan Lén. Pokud jde o BSE, byl tady pan komisař Dali před eh, chvílí v tomto místnosti. On eh, před několika týdny navštívil Spojené státy a hovořil o této záležitosti se svým protějškem, panem Kirkem a eh, státním tajemníkem. Pan Čološ také na konci února o tom hovořil na návštěvě Washingtonu, ve Washingtonu. A je to v souladu s tím, co říkal pan Lyon Zveřejnění tohoto pravidla, což je vlastně první krok, než proběhne konzultace se všemi zúčastněnými stranami, proběhne na konci tohoto roku. To znamená, že všechno probíhá dobře, začíná konzultační proces v průběhu roku 2012, zatím ještě nevědí přesně kdy, za to bude v květnu nebo ve druhé polovině roku 2012 by to mohlo být přijato. Takže si nemyslím, že rok 2015 je vůbec na stole jako termín. Musím také říci, že jsem velmi rád, že slyším všechny ty komentáře ohledně BSE. Je to téma, které přímo nesouvisí s implementací tohoto memoranda o porozumění, ale je jasné, že nám dělá starosti to, že USA uzavírá dveře našemu vývozu a zároveň žádá Koreu a Japonsko o přístup. Já si myslím, že musí být důslední. V USA je velký tlak, mnoho producentů psalo dopisy Kirkovi i státnímu tajemníkovi a žádají, aby tyto vztahy s EU byly vyřešeny. Takže je zde opravdu silný tlak a my doufáme, že na politické úrovni se nám to podaří projednat, že se USA dostojí svým závazkům a že do konce roku to bude zveřejněno, protože ten termín je opravdu jinak nepřijatelný. Já vás chci ujistit o tom, že oba dva komisaři, jak pan komisař Dalí, tak pan komisař Čološ, na tom velmi trvají ve svých vztazích s USA. Já se omlouvám, pokud jsem neodpověděl ve svém prvním vstupu, pane předsedo de Castro. Na tu vaši otázku. Část dovozců, ne všichni, mají strach z toho, že je zde velký tlak na to, aby zde bylo uděleno co nejvíce licencí, A je zde velká žádost o tuto dovozní kvotu a mezi Dovozci se hromadně udělují tyto licence. My jsme do léta změnili tuto legislativu, nicméně změny nebyly dostatečné, takže jsme se vrátili zpět na začátek. Vedeme konzultaci s dovozci a se zástupci průmyslu. Zajímá to také producenty a dovozce z USA. Řešíme, jaký je nejlepší způsob, jak tento způsob, nebo jak tuto záležitost vyřešit, protože to vyvolává obavy u části dovozců. Zatím jsme nedostali odpověď od Evropského združení, ale je jasné, že je to věc, která může ovlivnit způsob fungování této kvóty. Tato kvóta je plně mu je plně platná, může fungovat. Rád bych eh, zdůraznil, že tato celní kvóta bude uplatňována v každém případě, bude to i nadále fungovat a myslím si, že to je zatím z mé strany vše, co k tomu mohu říct. Děkuji. Děkuji. Děkujeme panu doktoru Koturnemu i za tuto odpověď. Je důležité, abychom do toho zapojili co nejvíce států a nezaměřovali se pouze na některé. Myslím, že jsme tuto záležitost uzavřeli, teď si dáme krátkou přestávku a navážeme se schůzí koordinátoru. Výbor se znovu sejde zítra ráno v 9 hodin. Děkuji všem a prosím koordinátory, aby zůstali v sále, budeme hned pokračovat. Scrivendo